potichu, zatímco vaši eh, kolegové eh, přicházejí s vysvětlováním hlasování. Nejprve zpráva HED a na řadě je paní Obě. She doesn't seem to have a microphone. No. Zdá se, že máme problém s mikrofonem paní Over. Prosím, můžete nyní pronést vysvětlení hlasování. Nyt, ja. Eh, Zdá se, že mikrofon funguje. Děkuji. Dovolte mi, abych eh, vysvětlil hlasování o ochraně spotřebitelů. Naše eh, regulační politika se během let změnila podle očekávání občanů. Elektrické obchodování se značně rozvinulo. Zaznamenáváme celou řadu transakcí a ochrana spotřebitelů je tudíž o to důležitější. Vzhledem k tomu, že lidé nakupují zboží přes hranice. Nyní tedy existuje větší pružnost ochrany spotřebitelů a příslušných nástrojů. A já velmi podporuji zprávu i pozměňovací návrhy. Děkuji. Další pan Balsitis. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem podpořil tuto zprávu. Ochrana spotřebitele má klíčový význam pro fungování vnitřního trhu. Musí, potřebujeme dobře fungující vnitřní trh s vysokou mírou ochrany spotřebitelů, která bohužel dnes neexistuje. Existuje příslušná legislativa, ale není řádně vynucovaná v členských státech. A co ještě důležitější, naši občané nemají pocit bezpečí, protože neznají pravidla a v celé řadě kompenzační mechanismy nefungují tak, jak by měly. Evropská komise by měla znásobit úsilí a zajistit, že členské státy budou naplňovat řádně příslušné směrnice a občané budou o svých právech informováni a budou schopni také svá práva v praxi vykonávat. Děkuji. A nyní zpráva Bucoj. První, pan Uspačkič je na mém seznamu první. I'm sorry. Omlouvám se, zdá se, že váš mikrofon také nefunguje, takže prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedající. Děkuji tuto dobrou iniciativu a především podporuji myšlenku posílení sítě Solvit a e, těchto aktivit. Myslím si, že je třeba také zajistit příslušné financování, abychom e, si byli jisti, že národní sdělovací prostředky, e, internetové portály, televizní kanály budou využívány pro poskytování informací o fungování této sítě Solvit. Mohu vám říct, že dvojí normy je něco, co je stále ještě aplikováno a velice často E, právní dokumenty e, nabízejí různé typy sankcí za stejný prohřešek. Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, opouštějte zasedací sál pokud možno potichu, zatímco probíhá vysvětlování hlasování. Na řadě je pan Antonioci, prosím. Grazie, presidente. Ho votato... Děkuji, paní předsedající. Hlasoval jsem pro zprávu Busoji, protože Solvit je službou zásadního významu. Jde totiž o jasný a transparentní vztah mezi občanem a institucemi a podniky. A Solvit je užitečný nástroj k tomu, aby se vyřešily problémy občanů a podniků aby mohli využívat, opravdu využívat šance vnitřního trhu. Eh, mnozí hovořili o tom, že ještě existují překážky v národní legislativě, ty musíme odstranit a musíme se rovněž postarat o to, aby byl zaměstnán dodatečný personál, aby byly navýšeny prostředky, pro to, aby bylo možné odstranit tyto překážky na národní úrovni a na, na úrovni obcí. Děkuji. Děkuji. A prosím všechny poslankyně a poslance, aby se se svými rozhovory uchýlili mimo prostor zasedacího sálu, abychom mohli e, vysvětlování hlasování absolvovat e, v klidu. Na řadě je paní poslankyně Rojtová. Prosím předsedající chci jako stínová zpravodajka poděkovat všem kolegům že naši zprávu o solvitu přijal parlament tak absolutní většinou. je to jasný signál pro radu a komisi aby vzaly vážně naše doporučení která by měla zajistit lepší využívání tohoto užitečného nástroje pro občany a podnikatele. jen o tom ti podnikatelé a občané musí skutečně vědět chci věřit že příští rok předloží komise sem do parlamentu plnohodnotnou výroční zprávu kde se veřejnost dozví o stížnostech na upírání práv které jim jinak má zaručit evropská legislativa. děkuji. Pan říká předsedkyně. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Hrozně se omlouvám, tady jsem trochu pochybila, říká paní předsedkyně. Jsme u zprávy paní de Bruyne a prvním řečníkem na mém seznamu je pan Kalinovský. Paní uzasadnit. Paní předsedkyně, rád bych vysvětlil své hlasování na téma zprávy. Paní Dobrun, chci poděkovat za vypracování zprávy a nároky na přepravu zvířat se netýkají jenom jejich ochrany, ale také ochrany lidí. A chci podpořit veškeré kroky, které směřují k prodloužení lhůty pro přechodná opatření a také se to týká radikace vstekliny v Evropské unii. Samozřejmě bychom měli být rozumní, pokud jde o volný pohyb eh, těchto zvířat ale je třeba dbát eh, stanovisek příslušných odborníků. Děkuji, nyní se vracíme k paní Rojtové, ke zprávě paní de Brun. Paní Rojtová. Děkuji, paní předsedkyně hlasovala jsem pro prodloužení přechodného období po které mohou státy uplatnit výjimky protože ty státy se zavázaly že napříště již nebudou žádat o další prodloužení výjimek pro veterinární podmínky mám pochopení pro obavy irska malty švédska a spojeného království jelikož mají vyšší požadavky na dokumentaci pro domácí zvířata která cestují se svými majiteli do jejich zemí. hlavními riziky jsou vzteklina echinokokóza a nemoci přenášené klíšťaty. ovšem je potřeba říci že tuto nejednotnost um, kterou umožňují přechodná období pro některé státy musíme do budoucna odstranit a že je naprosto nutné abychom postupovali společně a měli harmonizovanou legislativu. děkuji. na řadě pan Prosím, pane Děkuji, děkuji paní předsedající. Rozumím zájmu různých členských států, kteří eh, chtějí prodloužení zvláštních opatření při přepravě eh, zvířat. Na druhé straně musíme dbát také na to, aby eh, byl vyrovnán poměr mezi úsilím a užitkem a myslím, že v tomto případě tomu tak není. Z toho důvodu jsem se také zdržel hlasování a myslím si, že potřebujeme na jedné straně přiměřený, přiměřenou efektivní ochranu zvenku, když eh, přichází riziko zvenku a na druhé straně potřebujeme také harmonizaci uvnitř Evropské unie, protože to je také ve prospěch spotřebitele protože spotřebitel na konci ztrácí přehled, eh, když eh, při vstupu do země A panují jiné podmínky než při vstupu do země B. Děkuji. Děkuji. Na řadě je paní Sinclair. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem hlasovala proti tomuto návrhu, protože jsem ze Spojeného království a domnívám se, že máme dobré e, předpisy v tomto směru a e, nechci, aby k nám e, doputovala steklina. E, e, rovněž e, jsem učinila poznámku v tom smyslu, že tedy určité návrhy byly předloženy před 25 lety a e, řada z mých voličů v West Midlands e, jsou e, toho názoru, že politiky přicházející z tohoto parlamentu sem přicházejí z měsíce. Pan Halem, děkuji paní místo předsedkyně, jsem rád, že vás zase vidím. Eh, občas se k nám dostanou ty zprávy od Evropské unie, že by Evropská unie se měla soustředit na velké věci, na zásadní věci a přitom máme potom takové návrhy prohlášení ohledně třeba domácích mazlíčků a tak dále. Tady jde o určitou přiměřenost. Jsou země s různými tradicemi, jsou země s hranicemi eh, moří a vnitrostátními hranicemi a jde o to, abychom tady měli přiměřené bilaterální a multilaterální dohody mezi sebou. Myslíme si opravdu, že by nám bylo lépe, kdyby tady vznikla nová administrativní byrokracie e, z rukou stejných géniů, e, kteří nám přinesli společnou zemědělskou politiku a další společné politiky a rozpočty a tak dále. Já si myslím, že toto zase je jedna oblast, která by měla být ponechána na e, vůli členských států. Na řadě je zpráva pana Coelho a první je paní Savie. Tänan proua president mulle sõna andmast Děkuji, paní předsedkyně. Cílem šengenského prostoru je svobodný pohyb a je proti eh, Eh, mluvem, že ti, kteří eh, mají v rukou platné výzum dlouhodobého charakteru, eh, mají méně práv než ti, kteří mají krátkodobé výzum. Vízový kodex by měl vstoupit v platnost do jednoho měsíce a když se podíváme na analýzu toho, jak se to má s dlouhodobými vízy, tak vidíme, že teď stále ještě přetrvávají určité překážky a e, konkrétně díky iniciativě Evropské komise se teď snažíme tyto překážky odstraňovat a odstranit také to spoždění, protože až do posud v celé řadě členských států jsme mohli konstatovat, že ta situace je opravdu daleko od toho, aby byla ideální. E, musím říct, že je to citlivá záležitost a já jsem pro zprávu. Děkuji. Na řadě je paní Rojtová. Paní Rojtová, jste na řadě. paní předsedající podpořila jsem nařízení kterým se zlepšuje pohyb osob s dlouhodobým vízem v schengenském prostoru. je logické že studenti badatelé podnikatelé ze třetích zemí by měli mít právo pohybovat se po celé unii pokud získají vízum v kterémkoliv členském státě. chci však znovu apelovat na solidaritu zemí s českou republikou která marně bojuje proti zavedení vízové povinnosti ze strany kanady. jde o bezprecedentní nerovnost občanů evropské unie kanada nyní zvažuje zavedení víz pro další země například maďarsko a to si přece nesmíme nechat líbit. na vině jsou příliš štědré a tudíž lákavé podmínky pro žadatele o azyl provokuje doslova ke svému zneužívání. kanada slíbila jej změnit a nic nedělá. omlouvám se že jsem využila této příležitosti znova na to upozornit. děkuji. Děkuji, a javaslat ten návrh, tak jak byl předložen v rozpravě, má usnadnit pro držitele z třetích zemí cestování v rámci Evropské unie. A je, je to nutné, protože některé členské státy nejsou schopny vydávat povolení k pobytu eh, v přiměřených lhutách, anebo neaplikují šengenské předpisy řádně. Maďarsko se zdrželo při hlasování, protože Maďarsko transponovalo příslušnou legislativu řádně. A byli jsme efektivnější při vydávání těchto povolení. Ale musíme také zdůraznit, pokud jde o občany třetích zemí v sousedství Evropské unie, budou muset mít práva a možnosti pobývat na území EU, ale pro tento účel potřebujeme legislativu na úrovni Evropské unie a na úrovni členských států, což by mělo posílit naše cíle. Mrs. Zpráva paní Enfeld, paní Hawken je na řadě. Je tady celá řada dobrých věcí v této e, zprávě, ale odstavec 35 nemohu opravdu e, podpořit. E, je nám tady řečeno, že to bude všechno efektivnější a zjednodušení, že nastane a tak dále. Ale já se domnívám, že bychom tady měli 28 daňových základů a to není žádné zjednodušení. A zároveň vlastně by to vedlo vedlo k redistribuci, eh, takže země jako eh, moje, Irsko, která hodně vyváží, by byla penalizována, protože zisky by samozřejmě byly v místě prodeje. A zdá se, že to je trošičku zvláštní, že tady máme volný pohyb osob jako jednu z základních hodnot. Pokud bychom používali CCTB, tak bychom penalizovali země vývo, vyvážející. A pak je tady ještě otázka, eh, jak bychom se zasloužili zasloužili o e, získání dalších zahraničních investorů, e, protože takovouto politikou, která je značně komplikovaná a navíc by ty propočty byly dělány v retrospektivě, e, bychom jenom opravdu znemožnili další zahraniční investice. Děkuji a teď je tady ještě zpráva kolegyně Tun und Hohenstein a nejprve pan Kalinovský. Pani przewodnicząca, na Paní předsedkyně, na začátek bych chtěl poděkovat eh, paní kolegyni za zprávu, která představuje dobrou zprávu pro eh, hospodářský růst. Velmi podporuji vše, co ve zprávě říká a také implementaci komunitárního práva na území společenství Musíme e, plně rozvinout vnitřní trh, abychom pomohli ekonomickému rozvoji v době krize. Musíme tento trh využít maximálně, ale abychom tak mohli učinit, tak potřebujeme, aby instituce opravdu spolupracovaly jak na národní, tak na regionální a nadnárodní úrovni. Musíme omezit administrativu, zatěžující byrokracii, musíme harmonizovat postupy a toto jde tímto směrem. Je to dobrá zpráva, dobrá transpozice směrnic ve členských zemích je dalším nutným eh, předběžným opatřením, aby to vše fungovalo. Je víc, třeba více práv pro podniky a lepší záruky pro volnou soutěž. Pan Ospakič. Pro prezident. Oh, no, no. Mr. Ospakič first. Prvé pan Ospaskič, říká paní předsedkyně. Vy budete na řadě, paní kolegyně. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Vážení zpravodaj kolegové, je to dobrá iniciativa a může být velmi prospěšná pro naše občany. Avšak pokud nebudeme mít konzistentní regulaci vnitřního trhu a řádné sledování vnitřního trhu, nebudeme moci po, eh, přispět eh, uživatelům a subjektům vnitřního trhu. Je třeba také jasných sankcí, které je možné uplatnit v těch případech, kdy došlo k porušení pravidel. Je také důležité zlepšit eh, řešení mezinárodních sporů. Vidíme, že v osmi z deseti případů národní nebo mezinárodní soudy či arbitráže jednají nesprávně. Pokud se nám nepodaří změnit, nic se nám nepodaří vyřešit. Paní Over. Děkuji a ještě se omlouvám za to nedopatření abychom zaručili stabilní ekonomický prostor, který zajistí inovaci, je třeba, aby fungoval vnitřní trh, ale vnitřní trh nemůže fungovat dobře, aniž bychom měli pravidla a aniž bychom zajistili transpozici komunitárních pravidel ve všech členských státech. Transpozice může být úspěšná pouze pokud parlamenty členských států budou zapojeny. A toto zapojení je významné z několika pohledů. Vzhledem k tomu, že toto stanovisko je ve zprávě, důrazně jsem podpořila přijetí této zprávy. Paní Rojtová. paní předsedkyně parlament podle očekávání schválil všechny tři zprávy o fungování vnitřního trhu ale ve zprávě kolegyně von thun und hohenstein socialisté a zelení zvedli zbraň proti návrhu aby se prováděly pravidelné testy fungování vnitřního trhu. argumentují že by to nabouralo dohodnuté sociální a environmentální standardy. vždyť ale víme že nás tyto standardy něco stojí a víme také že umožňují vyšší kvalitu života v evropské unii v rozpravě dnes levice nevysvětlila proč se tak bojí objektivizace této hodnoty. já jsem vše při svém hlasování podpořila. děkuji. nyní je jednání přerušeno do tří hodin odpoledne.